tuto diskuzi, kterou tímto uzavírám. A nyní nás čeká zpráva pana eh, Salpa Pidikajna a pana Gerbrandyho o vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu. Nejprve předám slovo zpravodaji panu mm, Salbovi. Prosím, Pablo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo skoro před rokem firma Volkswagen musela přiznat úřadům USA, že používala specifická zařízení, která měla velký vliv na měření emisí v souvislosti s homologací těchto výrobků v USA. A první otázka, kterou si musíme položit, je ta, proč se tento skandál v Evropské unii neodkryl. Proč v Evropské unii jsme nebyli schopni odhalit opravdu takovýto tak obrovský podvod. Samozřejmě, že ta odpověď není jednoduchá. Nicméně bych eh, rád v rámci této rozpravy zmínil několik aspektů. V první řadě, v každém případě nedostatek evropských kapacit, eh, selhání Evropské unie, které vychází z nedostatečné integrace. Jsem si zcela jistý, že kdybychom opravdu byli spojenými evropskými státy, takovýto skandál by, k takovému to skandalu by vůbec nemohlo dojít. Ale když bychom tedy byli bývali, byli takovýmito jednotnými spojenými státy evropskými, tak naši spotřebitelé v rámci našeho trhu by také mohli těžit z daleko lepší spotřebitelské ochrany. Samozřejmě také bychom potřebovali spotřebitelé společné řešení takovýchto eh, skandálů i v oblasti soudní. Takže to všechno jsou příčiny a důvody toho, proč se v tuto chvíli nacházíme eh, v této situaci. Protože tady v podstatě máme nedostatečnou legislativu, která vychází ještě z mandátu pana Frehovena a je také jednou z těch příčin, proč k takovémuto skandalu došlo. A e, to je ta otázka, kterou si teda opravdu musíme klást. Jak je to možné, že k takovému to skandalu opravdu e, došlo? Protože my samozřejmě víme, že pan e, komisař Frehoven s našimi kolegy opravdu vyjednával ve své době legislativu, která se poté prokázala jako nedostatečná. Ano, komisař Tajany se snažil nějakým způsobem tu situaci vyřešit, snažil se v podstatě zajistit trošičku ambiciozní nejrůznější kroky na poli legislativy. Snažil se udělat všechno pro to, aby došlo jaksi ke snižování emisí dusíku. Samozřejmě eh, tady i na půdě tohoto parlamentu jsme si všichni byli vědomi, že existují eh, jaksi eh, názorové eh, rozpory mezi tím měřením emisí v laboratoři a v reálném provozu, ale udělali jsme něco pro to, aby se ta situace zlepšila. Já si myslím, že v každém případě v tuto chvíli bychom se spíše měli dívat do budoucnosti. Je třeba, abychom se samozřejmě dozvěděli, proč k tomu skandálu došlo, to znamená, kde je pravda, ale musíme se v každém případě měli hlavně eh, soustředit na řešení té situace. To znamená, co udělat pro to, abychom zamezili takovýmto podvod, takovémuto podvodnému jednání v budoucnosti. Samozřejmě všechny krize jsou zároveň příležitostmi a tato krize je v každém případě krizí, kterou automobilový průmysl potřeboval. Právě proto, aby automobilový průmysl 21. století si stanovoval daleko ambicioznější plány v oblasti emisí, aby hledal nové způsoby mobility. Je třeba si uvědomit, že příjmy 12 milionů rodin jsou ve hře nesmíme příjmy těchto rodin ohrozit. Jde o to, abychom právě pro tyto rodiny zajistili ještě lepší a jistější budoucnost. V tuto chvíli v podstatě si myslím, že se nemusíme tolik eh, vracet nebo hledat příliš dlouho ty příčiny eh, toho skandálu. Jak říkám, potřebujeme se dozvědět pravdu, ale musíme se hlavně dívat do budoucnosti. Eh, na závěr bych ještě rád poděkoval za spolupráci svému nizozemskému kolegovi panu Gerbrandimu a doufám, že s ním budu moci spolupracovat i do budoucna. Děkuji vám, pane zpravodaji. Slovo má další zpravodaj, a to pan Gerbrandy. Čtyři minuty, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Rád bych nejdříve poděkoval spolu s pravodaji eh, Pavlovi Zalbovi za vynikající práci. Také se těším, že nadále budeme spolupracovat v následujících měsících. Tato předběžná zpráva je jen procedurální záležitostí. Je k tomu určitý důvod, protože teprve jsme začali s naší prací. Nicméně je tam silná eh, politická mm, věc. Potřebujeme, aby eh, komise rychleji účinněji spolupracovala. Tak to bylo například, když jsme přijímali tuto zprávu ve výboru a musím říci, že od té doby komise eh, zlepšila, posíla svou spolupráci s námi a já doufám, že tak to bude pokračovat i nadále komise. Eh, tento vyšetřovací výbor Zatím se zabýval sběrem technických důkazů od výrobců, od výrobců tedy automobilů, eh, expertů na software, nevládních organizací, výrobců různých eh, eh, záchytných zařízení, škodlivin a také je to otázka politická. My jsme se sešli s celou řadou komisařů, s bývalým komisařem Dimasem, Potočníkem, Frohojgenem a Tajanem a včera večer také se současnou eh, komisařkou Vinkovskou a s komisařem Velou. Budeme se zaměřovat také na členské státy a velice se těším na slyšení s národními ministry v následujících týdnech. A chci apelovat na ty ministry, kteří stále ještě nepotvrdili svoji přítomnost, aby tak učinili. Evropská demokracie znamená i to, že národní ministři jsou zodpovědní za svou pozici v Evropě. Také si vyslechneme ehm, orgány eh, Spojených států, které se zabývají homologací eh, takovýchto mechanismů. A Víme, že se nejedná jen o případ Volkswagen, je to mnohem širší kauza. Je tu celá řada výrobců, kteří eh, zavírají a která eh, ty, eh, ten, uzavírají ten test po 20 minutách a my víme, že některé, některé z těchto zařízení Eh, fungují jen při určitých eh, teplotách. Je to také velká úloha členských států. A my víme, že značně slabě byla implementována evropská legislativa a nedostatečně byla implementována. A to je věc, o které musíme eh, hluboce diskutovat s národními ministry. Další aspekt spočívá v tom, Eh, že se musíme ptát, proč trvalo tak dlouho, než eh, se začínáme zabývat měřením skutečných emisí od roku 2010. Eh, v podstatě toto trvá, chtěli jsme od roku 2010 toto mít a ptáme se, proč komisi to tak dlouho trvalo od toho roku 2010. Nyní uplynul rok od té doby, co skandál vypukl. Od té doby bylo učiněno mnohé, ale stále ještě miliony a miliony dýzlových motorů na evropských silnicích neplní legislativu EU. A to je věc, o které jsme diskutovali včera s paní komisařkou Věnkovskou. Já jsem velice rád, že ona zaujala tak pevný postoj a e, čekáme tedy na e, určité e, určité postupy pro porušení pravidel a e, víme, že zatím šlo víceméně o dobrovolný postoj e, firem e, v příští tím roce v březnu předneseme závěrečnou zprávu a doufám, že nepřineseme jen závěry o tom, co se dělo v minulosti, ale také, že některé eh, závěry budou zaměřeny do budoucnosti. To bude ta nejdůležitější část naší práce. Děkuji vám, pane spoluspravodaji, jako další paní komisařka Běnkovská, prosím. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Jedná se o velice důležitou rozpravu a jsem ráda, že zde dnes mohu být. Nejprve chci poděkovat oběma zpravodajům za jejich práci. Už je to téměř rok, co vypukl skandál Volkswagenu a uplynulo půl roku od vzniku vyšetřovacího výboru EMIS pro nás, pro všechny to bylo období intenzivní práce, jak pro parlament, tak pro komisi. A mohu vás ujistit, že jsem udělala maximum pro to, abych plně spolupracovala a transparentně spolupracovala a samozřejmě v tom budu také pokračovat, budu plně spolupracovat v příštích měsících s parlamentem až do konce mandátu vyšetřovacího výboru. Udělala jsem maximum pro to, abych odpověděla na vaše dotazy. Vím, že nejste plně spokojeni, ale snažíme se opravdu dělat maximum a budeme v tom pokračovat. Jsem přesvědčena o tom, že toto je nejlepší cesta, jak odhalit veškeré skutečnosti a dohodnout se na další cestě ku předu, i pokud jde o komisi jako zákonodárce, i pro členské státy a jak prosazovat legislativu. Je to důležité také pro naše odvětví, aby bylo moderní a uvědomělé, pokud jde o životní prostředí. Můžeme udělat maximum, ale musíme očekávat stejný, transparentní a kooperativní přístup od členských států. Komise vyzvala vyzvala členské státy, aby začaly vyšetřovat eh, přítomnost bojovacích zařízení ve vozidlech, která jsou v oběhu na jejich území a aby nás o tom informovali. Čtyři státy, Německo, Francie, Itálie a Spojené království, už takové zprávy zpracovaly a byly předány komisi a také zveřejněny. Komise do konce července předala Evropskému parlamentu první přehled o národním vyšetřování, o vyšetřování na národní úrovni, ale bohužel zatím nemáme celistvý obrázek, protože údaje podávané členskými státy zatím nejsou úplné a tak ještě nejsou eh, zodpovězeny některé technické eh, dotazy. Já osobně jsem zklamaná Eh, tím, jak situace v tuto chvíli vypadá, je jasné, že potřebujeme eh, získat všechny chybějící technické informace, abychom mohli posoudit, k čemu došlo. Já jsem trvala na tom, aby členské státy tyto informace komisi předaly a budu samozřejmě na tomto požadavku trvat i nadále. Pochopitelně budeme pokračovat v monitorování toho, jak pokračuje vyšetřování na národní úrovni. Ještě bych eh, se krátce vyjádřila k odpojovacím zařízením. Ta byla v Evropské unii zakázána více než 18 let. Skutečně je to více než 18 let. Právní ustanovení o odpojovacím zařízení hovoří jasně. Výrob a úřady, homologační úřady nikdy tato pravidla nespochybnily pokud se jimi neřídili, tak je potřeba z toho vyvodit důsledky. Protože tak to praví zákon a já jsem eh, připravena zajistit eh, soudržnou interpretaci pravidel napříč jednotným trhem a proto jsem také společně se svými útvary nabídla, že zpracuji konkrétní pokyny pro národní úřady ohledně toho, jak eh, řešit homologaci emisních systémů. Já věřím, že to zajistí eh, jednotný přístup na celém území EU. Všichni víme, že Eh, prosazování eh, pravidel je v tuto chvíli naléhavý problém, který musíme vyřešit. Eh, jsme v této situaci právě kvůli tomu, že prosazování pravidel nebylo dostatečné, stejně jako dohled nad trhem. To musíme změnit a musíme pravidla lépe prosazovat. Nový systém dohledu, kdy bude dohled provádět komise a vzájemně se budou kontrolovat členské státy a budou tady evropské sankce, to by mělo pomoci překonat současný problém. Zároveň to bude důležité pro obnovu důvěry našich občanů občanů, která byla velice eh, výrazně poškozena. Komise předložila v lednu letošního roku svůj návrh a teď je na Evropském parlamentu a radě, aby o něm rozhodli. Zatím nebylo dosaženo v radě žádného postoje. Eh, my bychom eh, rádi pokračovali se zprávou pana Daltona ve výboru IMCO, co možná nejrychleji, a chtěli bychom schválit návrh konečně co možná nejdříve. E, určitá váhavost s nutnými změnami, e, to je veliké zklamání. Abychom uspěli, potřebujeme vaši podporu a udržet nastavené ambice. Já doufám, že práce výboru EMIS prokáže, jak důležité jsou navrhované změny pro naše homologační systémy. Vyzývám vás tedy všechny, abyste řešili minulost, ale abyste otevřeli cestu také do budoucna, protože jinak rok intenzivní práce nepřinese hmatatelné změny. Budeme s vámi nadále plně spolupracovat i v příštích měsících. A ještě jednou bych chtěla říct, že komise vítá vaši průběžnou zprávu a Přeji parlamentu i komisi úspěch v nadcházejících týdnech a měsících. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. Nyní si vyslechneme prohlášení politických skupin. Vzhledem k tomu, že hlasovat se musí začít včas, v této fázi mm, nebudeme používat modré karty. Pan Kariň za EPP, prosím, máte slovo dvě minuty. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Uběhlo šest měsíců Zažili jsme spousta, spoustu slyšení, vyslechli jsme si odborníky, politiky, zástupce univerzit, neziskových eh, organizací, eh, vyslechli jsme si také zástupce dodavatelů automobilového průmyslu a hovořili, hovořili jsme také s bývalými i současnými zástupci komise. Ale k čemu jsme dospěli? Jak jsme se vůbec dostali do té situace, ve které se nacházíme? Jak eh, se to vlastně stalo. Z ideologických důvodů jsme si stanovili nějaký hlavní cíl, který souvisel s potřebou snížení emisí CO2. Takže my jsme se snažili udělat všechno pro to, abychom měli vliv na výrobu a spotřebu dýzlových motorů, abychom nějakým způsobem také ovlivňovali chování spotřebitelů, ale zapomněli jsme na jednu věc. Dýzl, ano, produkuje méně emisí CO2 ale spotřebovává nebo v podstatě daleko více produkuje eh, oxidy dusíku, které jsou daleko škodlivější nebo mají jaksi zcela zásadně negativní dopady na lidské zdraví. A na to jsme zapomněli. Takže v roce 2007 jsme přijali normu Euro 6 a tehdy jsme hovořilo o tom, že samozřejmě ty emisní eh, problémy ještě nejsou eh, vyřešeny a kromě toho je jasné, že ty eh, emise měřené v reálném provozu jsou daleko vyšší než v laboratorních podmínkách. A myslím si, že tady si tohoto vývoje musíme vzít po naučení. To znamená, je třeba se dívat na ty vedlejší účinky, je třeba provádět eh, testy, které budou odpovídat opravdu emisím v reálném provozu a potřebujeme samozřejmě zaangažovat všechny. Za socialisté demokraty, paní Van Bremt, prosím, dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající, pane, paní komisařko, kolegové. Jak paní komisařka řekla, úplně eh, rok od skandálu s Volkswagenem byli jsme úplně šokováni kvůli chování jedné z největších, eh, nejikoničtějších firm, která se snažila zvýšit své profity eh, na úkor planety a lidí. Také jsme byli šokováni za tím, že to nezjistili Eh, ani evropské instituce, ani eh, evropské eh, orgány v tomto kompetentní, aby přišly na to, co se děje, museli na to přijít ve Spojených státech. Takže jsme žádali o vytvoření vyšetřovacího výboru v Evropském parlamentu. To je první vyšetřovací výbor za více než deset let. Zabývali jsme se nesprávnou administrativou, ale také jsme eh, chtěli eh, dosáhnout eh, zlepšení situace. Výbor kom, EMI se také snaží obnovit důvěru nejen v legislativu, ale také v evropské produkty. Není to ale jen případ Volkswagenu. I mnoho dalších podniků eh, využívalo eh, co možná největší mírou eh, ty mezery v naší legislativě. A z toho vznikla stávající situace. Po deseti letech máme víc emisí, než, než jsme chtěli a že mm, náš legislativní systém je porušován. Samozřejmě že e, budoucnost e, těchto, e, těchto systémů bude věc, kterou se budeme zabývat, ale především musíme brát v úvahu to, že musíme situaci napravovat už od této chvíle. Protože vozidla, která mají to podvodné zařízení, to šidící zařízení, jsou na našem trhu a budou tu nadále a budou způsobovat nadměrné emise v následujících letech. A pak se musíme zaměřit také na členské státy. A to bude velice, velice důležité jako předsedkyně eh, výboru. Doufám, že my všichni společně s komisí, s členskými státy, ale zejména tedy u nás výboru EMIS, že překonáme rozdílné eh, pohledy mezi jednotlivými politickými skupinami a že společně ten problém vyřešíme. Děkuji. Děkuji za ECR. Pan Henkel, minuta a půl. Dámy a pánové, kromě tedy toho opravdu zločinného jednání Volkswagenu se vyšetřovací výbor také zabýval jednáním komise a evropských institucí, dokonce i Günther Verheugen, to znamená jeden z předchůdců současných komisařů, dokonce musel přiznat, že evropské směrnice v tehdejší době byly opravdu příliš vágní. Je třeba se také přiznat, že americká směrnice o emisích jsou, je daleko přísnější než eh, ty evropské. A už to bylo zmíněno na začátku, byly to úřady Spojených států amerických, které odhalily tento skandál a ne naše. Samozřejmě, že to má spoustu dopadů, včetně těch ideologických. My v tuto chvíli žádáme od komise, aby v rámci vyjednávání o tý typu vyjednávala také o harmonizaci emisních směrnic a aby zavedla a prosadila vyšší standardy, které v tuto chvíli má náš partner. A to bude mít velké výhody. V první řadě to zvýší ochranu milionů lidí na obou stranách Atlantiku. Tyto, lid, tyto lidé budou více chráněni před škodlivými emisemi. Kromě toho víme, že ty eh, již existující systémy, které jsou schopny eh, emise více redukovat, budou vyráběny a díky tomu by komise v podstatě mohla ještě nějakým systémem přispět k vyšší akceptanci typu. Děkuji za Alde. Paní Charanzová, dvě a půl minuty

Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, tato první zpráva popisuje pouze ten pracovní program, neposkytuje žádné politické hodnocení, protože ta práce vyšetřovacího výboru pokračuje. Ale to ještě neznamená, že nemůžeme v tuto chvíli eh, již přijmout některé závěry, protože, jak bylo již eh, řečeno, byli jsme svědky mnoha slyšení, vyslechli jsme mnoho odborníků a také už víme, kdo je za to zodpovědný politicky. Už v roce 2010, v roce 2013 se hovořilo o, v rámci různých studiích o možnosti manipulace tohoto emisního měření a přesto přeze všechno se nic nedělo. To znamená, nikdo nic nedělal, protože se říkalo, že nikdo nezná žádné konkrétní případy a ty členské státy, které byly informovány, tak neudělali nic pro kontrolu či, monitor, či monitoring. Eh, emise skleníkových eh, plynů jsou daleko vyšší v reálném provozu než v laboratoři. A my jsme si měli možnost eh, uvědomit, že spousta problémů vycházela z aplikování či transpozice práva v jednotlivých členských státech. Ale je třeba věci nazývat správným jménem, protože tady samozřejmě velký vliv měli zástupci automobilového průmyslu. Automobilový průmysl jako takový vyvíjel opravdu veliký tlak a vyvíjel veliký tlak i na národní eh, vlády. A potom vypukl ten skandál a my se ho budeme držet a uděláme všechno pro to, aby byl řádně vyšetřen a aby také ti alternativní eh, partneři v tuto chvíli pro nás eh, s námi hledali společná řešení, protože je třeba udělat všechno pro to, aby nešlo pouze o zisk, ale také o zdraví. Pan Tormes, já půl minuty za zelené. Ono to nefunguje. Hned za vámi přijde technik. Děkuji. Eh, je rok po vypuknutí skandálu, což je v podstatě skandál celého automobilového průmyslu. V dubnu, květnu 2014 americké orgány už ukázaly jasná konkrétní data o um, nesrovnalostech. Spojené státy, co tehdy udělali? požádali Volkswagen, aby jim odpovědělo. Můžete vysvětlit ten rozdíl mezi testováním v laboratoři a e, vysokými emisemi na silnici? Na první, druhé, třetí, čtvrté, páté schůzce Eh, Volkswagen lhal a lhal. O 15 měsíců později, v září 2015, americké orgány prohlásily konec hry. Velká, eh, Volkswagen musí připustit eh, a uznat eh, velký podvod. Volkswagen eh, se eh, pokusil tedy eh, eh požádat eh, ty, kdo si koupili automobily, aby, aby přijeli eh, si z auta nechat eh, eh, proměnit. A proto orgány Spojených států požádali, můžete nám ukázat, jak vypadá situace po té opravě. A potom, když Volkswagen nebyl schopen prokázat zlepšení, tak došlo k velkým pokutám za nerespektování zákonu. Takže Obama a jeho administrativa nedělali prostě nic jiného než svou práci. Když dochází k podvodům v průmyslovém odvětví a byli eh, chyceni ti aktéři, eh, museli za to zaplatit. Co se stalo v Evropě? Měli jsme stejné informace jako eh, Spojené státy a mnohem dříve. To už v roce 2010. Členské státy a komise nežádali ani jednou koncern Volkswagen aby odpověděl na stejnou otázku. Můžete nám prosím vysvětlit ten rozdíl mezi laboratorními výsledky a reálnými výsledky? A doposud nedošlo k žádnému šetření o porušení. Takže komise je součástí této omerty. A za třetí, eh, američani eh, mm, takto eh, odmítli, že by byl nějaký lepší výsledek po té akci velké, eh, pardon, eh, Volkswagenu ve ve Spojených státech, ale tady v Evropské unii nedošlo ani k žádné změně a nedošlo ani k žádné kompenzaci v Evropské unii. Takže abychom si to zrekapitulovali. Junckerova komise přijde mezi nás a říká, že chce posílit důvěru, že nedocházelo k žádnému porušení, není to ani otázka kompenzace na stole, není to ani e, otázka změn e, v tom systému, ale bez toho všeho nejsme schopni si znovu získat důvěru občanů. Děkuji za AFDD, e paní Eli. Děkuji vám, pane předsedající. Nehledě na očekávání spojená s vyšetřovacím výborem, která nebyla příliš vysoká. Já si myslím, že máme celou řadu užitečných výsledků týkající se nejasnosti celého systému homologace automobilů a kontroly jejich emisí. Jedna věc je jistá. Ta šidící zařízení jsou jen vrcholem ledovce celého systému, ale nebudu dlouho hovořit o té zprávě. Chci využít příležitosti, Eh, k tomu, abych veřejně poukázala na to, že zpráva o šetření o um, autech C5, které se prodávají v Itálii, to je zpráva provedená eh, italským ministerstvem, je urážkou vůči vyšetřovacímu výboru Evropského parlamentu a především je velice urážlivá tato zpráva vůči evropským občanům, kteří vyžadují kompetenci, transparentnost a poctivost tato zpráva je vědomně eh, nekompletní a vyhýbá se některým tématům. Jedná se o některé automobily, které jsou kontrolovány určitými a různými způsoby. Dokonce automobily Fiat jsou testovány Fiatem v Turínu a jiné automobily jsou pak testovány jinde. Ehm, ztratily se stopy po určitých eh, modelech Fiatu a Jeepu, prostě mizí v těch tabulkách eh, dané zprávy, ale přesně v těchto případech se jedná o ta největší podezření, že právě tyto modely obsahují ta šidicí zařízení. To znamená, že po 22 minutách neboli eh, dvě minuty po skončení toho toho homologačního testu eh, přestanou fungovat tato zařízení a tímto způsobem se pak v reálu dosahuje třikrát větších eh, emisí dusíku, než je povoleno. Vidíme tedy, co dělá Fiat a my jako pět hvězd žádáme, aby tato zpráva byla poslána zpět autorovi, eh, protože je urážlivá. Děkuji. Pan Precel, dvě minuty. Pane předsedo, paní komisařko, <clears throat> vedle té skutečnosti, že Volkswagen opravdu otevřeně porušilo mnoho zákonů, tak jsme vlastně zjistili spoustu nových skutečností na základě těch slyšení a, a debat s odborníky. E, víme také, že komise nezajistila dostatečnou kontrolu dodržování e, legislativy. A kromě toho také víme, že ty, eh, těch málo mechanismů kontroly, které měla k dispozici, tak je vůbec nevyužívala. Už mnoho let se o tom hovořilo. To znamená, hovořilo se o možnosti podvodu ze strany eh, Volkswagenu, ale také jiných automobilových eh, společností. Samozřejmě si myslím, že v tuto chvíli by bylo na čase, abychom opravdu si vyžádali technické údaje od všech automobilových společností a to komise doposavat neudělala, nevyžádala si tyto údaje. A také bych rád věděl, co udělala komise eh, proti těm státům, které přihlížely eh, k tomuto porušování eh, zákonů a nic se neudělali. Co komise udělala, jakým způsobem jednala? A pokud bychom, dámy a pánové, si chtěli evropské legislativy opravdu vážit a brát ji vážně, no tak bychom měli udělat něco pro to, aby ty mechanismy kontroly a bezpečí, bezpečnosti fungovaly problém. V tuto chvíli máme již k dispozici údaje úřadů Spojených států amerických. A možná by v tuto chvíli bylo dobré si uvědomit, jak rozdílné hospodářské zájmy mají Spojené státy americké a Evropská unie. Měli bychom si uvědomit, že je důležité jednat také nezávisle v souvislosti s našimi zájmy. Nemůžeme pouze kopírovat to, co dělají američané. Není možné, aby koncern Volkswagen platil několika miliardové pokuty pouze v USA. To era L'ultimo intervento dei... Jako poslední za politické skupiny, tak to opravdu pan Pracel, nyní paní, pan Gizeke. A chci požádat všechny kolegy, aby abychom respektovali řečnický čas, abychom byli schopni zahájit včas hlasování. Prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisářko, milé dámy a milí pánové. V tuto chvíli jsme v poločase práce této pracovní vyšetřovací skupiny a je pravda, že ta práce je velmi technická a velmi časově náročná. Nicméně já jsem opravdu velmi přesvědčený o tom, že se nám podařilo dosáhnout částečného pokroku. To znamená, musíme v té práci pokračovat pokračovat. Eh, samozřejmě, že i takovéto téma je důležité z politického hlediska, protože eh, stále existují kolegové, eh, kteří tvrdí, že mnoho z našich politiků o těchto problémech vědělo dříve. To znamená, je třeba se podívat i na tyto z spekulace. Hovořilo se o bývalém komisaři Potočníkovi, který prý dokonce dostal i dopis, který tyto nepravosti odhaloval. V tuto chvíli samozřejmě nemáme žádné konkrétní eh, důkazy, ale eh, bývalý komisař eh, Potočník v rámci práce této vyšetřovací komise se vyjádřil v tom smyslu, že o ničem takovém nevěděl. V tuto chvíli máme před sebou ještě druhý poločas práce vyšetřovacího výboru. Já si myslím, že je důležité, aby se práce tohoto vyšetřovacího výboru oprostila od těchto politických hrátek a aby jednala co nejrychleji. V rámci tohoto výboru se hovořilo také samozřejmě o těch eh, oxidech eh, dusíku. Eh, vyšetřovací komise věděla, že samozřejmě Eh, ta měření eh, v reálném provozu a v laboratoři eh, měla rozdílné výsledky a v tuto chvíli je třeba udělat všechno pro to, aby ty testy, které budou prováděny, byly co nejreálnější. Nicméně je třeba si uvědomit, že i ta práce vlastně této komisie je znesnadňována časovou náročností těchto testů. Takže chci říci, musíme jednat i nadále, musíme pracovat nadále, musíme se oprostit od těch politických hazardních eh, hrátek a musíme zcela jasně říci, že takovéto podvody v budoucnosti trpět nebudeme. Pan Dans, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Dnes je na čase provést určité bilancování dosavadní práce vyšetřovacího výboru. Slyšeli jsme že již padlo rozhodnutí v minulosti eh, zahnat nás do oblasti, které nakonec vezlo do, ke zvýšení emisí dusíku jako vedlejšího efektu. Eh, uvádí se, že neexistovaly dostatečné znalosti a důkazy dopadu dieselových motorů na veřejné zdraví, ale částečný důvod eh, Absence těch důvodů je to, že existovaly různé možnosti v rámci současného rámce, jak zajistit, že nikdo nakonec nebude mít úplnou odpovědnost za to, co se stane, ať už by šlo o členské státy, ty vyněly Unii, komise vyněla členské státy, do toho vstupovali výrobci a využívali různých eh, mezer, které současný rámec nabízel. To, co jsme doposavat eh, zjistili, je, že je tu veliký rozdíl v interpretaci stávající legislativy a paní komisařka správně říká, že musíme využít to, co jsme zjistili v rámci vyšetřovacího výboru, abychom zajistili, že eh, do budoucna se tyto chyby nebudou opakovat, že v legislativě již nebude tato možnost nejednoznačného výkladu eh, pravidel. A na závěr bych chtěl poděkovat kolegům napříč politickým spektrem. Je velice důležité, abychom spolupracovali, aby se z této záležitosti nestal politický zápas mezi levicí a pravicí, protože my bychom zde měli obhájit evropské spotřebitele a veřejné zdraví. Děkuji. Nyní pan Demesmaker na jednu minutu, prosím. Ano, děkuji. Já podporuji tuto průběžnou zprávu jako místo předseda výboru EMIS. A byť je ještě příliš brzo, abychom dělali konečné závěry, myslím, že je možné zmínit důležité záležitosti. V laboratoři jsou auta čistá, ale na silnici nikoliv, takže legislativa pomíjí svůj eh, cíl. Důvod, proč eh, se nezakračilo rychleji a efektivněji, aby došlo k dodržování pravidel a abychom lépe ochránili veřejné zdraví, zdraví je v tom, že tady je velký rozdíl mezi tím, co je technicky možné a to, co je na papíře. Technologie totiž existuje, může zajistit respektování současných emisí při skutečné jízdě i s ohledem na emise CO2. Legislativa eh, zakazuje odpojovací zařízení, ale zůstávají tady určité mezery a Často se hovoří například o dopadu teploty, okolního prostředí a tak podobně. Je potřeba tedy zapracovat na tom, abychom především ochránili zdraví a spotřebitele. Je potřeba soustředit se na následující priority. Odhalit pravdu, navrhnout řešení do budoucna a využít osvědčených postupů, tak jak to vidíme například v Kalifornii a USA. Děkuji, pan Torvalds. Dvě minuty. Eh, thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám také, paní komisařko Běnkovská. Vystoupím ve švédštině kvůli švédské veřejnosti. My jsme ve velice zajímavé, ale zároveň zneklidňující situaci, trapné situaci v USA. Jsou jasná pravidla a e, výrobci a občané je znají a spotřebitelé byli odškodněni e, pro použití e, odpojovacích zařízení firmou Volkswagen. V Evropě jsme ale v situaci jiné. A to mě znepokojuje. My také používáme odpojovací zařízení a umožňujeme širokou manipulaci. A vyšetřovací výbor přitom eh, nebyl z toho získat veškeré potřebné informace pro svou práci, což naznačuje, že jsou tady možná i jiní viníci než jenom Volkswagen. Pro občany a spotřebitele je tato situace eh, zásadní a tak je třeba, aby vyšetřovací výbor stál nezávisle stranou a je možné, že potom nakonec zjistíme, že je to vina komise, že naši občané nebyli kompenzováni za ztráty, eh, které utrpěli kvůli nekvalitním výrobkům. Takže vyzývám Evropskou komisi, aby se seriózně chopila celé záležitosti a aby poskytla informace, které potřebujeme, aby ochránili spotřebitele. Arvoisa puhemies, syksyn yksi merkittävimmistä kysymyksistä on liikenteen päästöjen vähentäminen. Komission Eh, zde šlo především o snižování emisí v dopravě. Naše cíle jsou velice um, vysoké. Nicméně, když auta jsou eh, řízena eh, ziskem, snahou o zisk, tak situace vypadá jinak. My teď vidíme, jak situace vypadá a nejedná se o nějakou drobnost. Před, náma stojí, před námi stojí veliká výzva. Musíme znovu e, získat spotřebitelskou důvěrou a proto automobilový průmysl musí usilovat ze všech sil eh, o to, aby situaci napravil. A eh, my voláme jednotlivé aktéry, aby s námi spolupracovali při tomto vyšetřování. Musíme se ponaučit z chyb, kterých eh, jsme se dopustili a musíme zaspědánit tomu, aby se to opakovalo. Pane Eichhout, minuta. Děkuji, děkuji paní komisařko za to, že jste za námi přišla. Pokud se podíváme na to, co jsme se naučili z práce eh, tohoto vyšetřovacího výboru, tak víme, a říkají to také eh, odborníci, že vůbec neexistuje žádný důvod, proč bychom tady měli eh, přistupovat k tomuto odpojování, protože to žádným způsobem nechrání součásti vozidla. Mm, samozřejmě, ale víme, že všechny automobilové společnosti takováto odpojovací zařízení používají ne pouze tedy Volkswagen, víme, že i Fiat taková ta, takováto zařízení používají po 22 minutách, nebo se tady hovoří o těch limitech 70 stupňů, ale neexistuje žádný důvod, proč by se tato odpojovací zařízení musela používat. A i přesto přeze všechno v tuto chvíli nepadají žádná další obvinění eh, směrem eh, k dalším společnostem z automobilového průmyslu a ta, ty vozy se neustále nadále pohybují po našich silnicích a nikdo proti tomu nic nedělá a my bychom tyto vozy měli z našich silnic dostat. A v tuto chvíli ještě pan Helmer, prosím. Pane předsedo, já musím v každém případě pogratulovat všem svým kolegům, protože tato rozprava je daleko zajímavější než ta předběžná zpráva. Proto eh, Mhm, chci říci, že ta zpráva je opravdu velmi zajímavá, protože tady v podstatě eh, na obsahu toho moc eh, nenajdete. Ano, zamýšlíme se eh, tady. Ano, v první ehm, odstavci vidíme, že ta, ten vyšetřovací výbor se v podstatě sám, sám sebe vyzývá k tomu, aby splnil svůj mandát, aby splnil ty sebou stanovené cíle. A tady je jedno slovo. Ve čtvrtém odstavci eh, tento výbor vyzývá eh, parlamenty, vlády a příslušné úřady k tomu, aby přijali odpovídající eh, opatření, ale to není naše kompetence, to nespadá do našich kompetencí. Proto já si myslím, že kdybychom tady použili trošičku jinou formulaci, takže bych byl dokonce ochoten tuto zprávu podpořit. Tak kolega Jalk, prosím. Vážení kolegové, vítám práci vyšetřovacího výboru, eh, který velice bedlivě zkoumal situaci ohledně eh, výrobců a evropských institucí. Tato práce se zaměřuje na technické otázky, ale příliš se nezabývá tím, že se jedná eh, o kontext ekonomické války mezi Spojenými státy a Evropou. A tento kontext eh, nám neumožňuje pochopit eh, eh, celou situaci. Musíme brát na vědomí také to, že emise dusíku a jejich omezování jsou také prioritou pro Spojené státy. Tato zpráva je zatím eh, technická, ale měla by se zaměřit také více politicky. Děkuji. Pan Bele, dvě minuty. Prego, Ivo. Uh, uh, Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Zdravím vás, paní komisařko. Jsme v polovině mandátu vyšetřovacího výboru a já si myslím, jak zde tady zaznělo, už nyní máme dobrou představu o tom, eh, co se stalo špatně, jakým způsobem se používala odpojovací zařízení a jak tomu do budoucna zabránit. Panuje zde sdílená odpovědnost, paní komisařko, a já myslím, že jsme to dobře uvedli včera na slyšení společně s vámi. Nikdo, ani Evropský parlament, neměl k dispozici úplný obrázek o situaci. Nevěděli jsme, že musíme být eh, eh, obezřetnější, pokud jde o problematiku odpojovacích zařízení. Problém v tom, co někteří říkali, eh, je, že selhali v kontrolních úřadech národní inspekční orgány. Ty měly dbát na správné provádění evropské legislativy. To legislativa, kterou jsme si tady společně všech 28 států schválili. A teď, paní komisařko, my závisíme na vás, protože je velice důležité Eh, aby eh, se kontroly prováděly mnohem přísněji, tak jak řekl pan Helmer, abychom nastavili rovná pravidla hry v celé Evropské unii. Právě proto jsou kontroly tak důležité. Evropa má nejlepší eh, auta a nejšetrnější k životnímu prostředí a je potřeba, aby tomu tak zůstalo, abychom šli cestou čistých technologií limit 18 mg musí být řádně respektován a dodržován. Je potřeba zatlačit na automobilový průmysl a jasně jim říci, eh, že je potřeba mít eh, vysoké ambice Automobilový průmysl nás podvedl, podvedl spotřebitele, to víme, ale teď je důležité, aby náš vyšetřovací výbor a zpráva tohoto výboru eh, zajistila, že dojde k obnovení důvěry. A toho můžeme dosáhnout pouze, pokud budeme transparentní a ambiciozní. Je tu na vás modrá karta, pane poslanče. Přijímáte ji, pane... Pan Frozolica, prosím. Dear colleague. Vážení kolegové, eh, já vítám váš eh, projev. Rád bych zdůraznil dobrou metodiku a transparentnost vyšetřovacího výboru, ale současně máme otázku, jak chápete tento vyšetřovací výbor, jak by mohl eh, na pomoci znovu eh, nastolení důvěry eh, spotřebitelů a zabránit tomu, aby se něco podobného nedálo do budoucnosti. Děkuji, děkuji pane Nejprve třeba zajistit, eh, aby byly veškeré informace zveřejněny a jak už řekla paní komisařka včera večer, Některé dokumenty, které původně byly eh, utajované, nám budou poskytnuty. A eh, za druhé, je třeba zajistit, aby legislativní návrhy o homologizaci a o měření emisí, aby všechny další legislativní návrhy byly odsouhlaseny co možná nejdříve, Eh, s radou a staly se závaznou legislativou. Děkuji paní Revolda Lombonfoy. Pane předsedající, paní komisařko, vážení kolegové, je složité dosáhnout takové legislativy, která eh, nám bude umožňovat eh, budovat eh, dobrá auta a přitom chránit zdraví. Je zapotřebí, abychom měli testy, které odpovídají realitě, nikoli jen laboratorním podmínkám. Trvalo deset let, než jsme se tímto začali zabývat. Ale je komplikované dosáhnout toho, že budou respektována eh, pravidla. Vidíme, že situace je nesrozumitelná pro občany, eh, kteří mají sami respektovat eh, evropské právní normy. Bohužel, když se jedná o veřejné zdraví, tak tato naše legislativa to nefunguje, jak by měla Situace nás všechny zklamala. Já jsem hluboce europeistická a jsem přesvědčena, že Evropa má pokračovat ve svém zbližování a budování EU. Proto musíme přijmout eh, eh, závěry z tohoto skandálu a musíme dosáhnout toho, že všichni účastníci budou respektovat právo a nic jiného než právo, ale právo ve všech jeho důsledcích. A tím se také má zabývat eh, vyšetřovací výbor. Je zapotřebí hájit společný obecný eh, zájem. Eh, a legislativa nesmí umožňovat, aby ekonomika stála nade všemi hodnotami. Je to ve prospěch našich spotřebitelů, našich občanů, protože o jejich důvěru zde jde. Jde o to, abychom podporovali udržitelný rozvoj a e, já proto e, vítám e, práci spoluspravodajů. A proto také pracuji v tomto výboru a jsem poslankyní. Děkuji. Pan Dalton, jedna minuta už je to rok, co jsme zjistili, že motoristé eh, jsou podváděni Volkswagenem a otázka stojí, jak to udělali, aby se toho regulátoři nevšimli, nejenom v EU, ale po celém světě. Když se někdo mm, podvádě, tak samozřejmě žádný systém to stoprocentně neodhalí, ale je potřeba takové odhalení, co možná nejvíce umo- umožnit. A teď máme eh, k dispozici nové testy pro eh, reálné emise a navrhu ze strany komise máme další návrh k dispozici a teď je důležité ho co možná nejdříve odsouhlasit eh, a poučit se eh, z nastálé situace. Máme homologizační systémy, vzájemné uznávání na národní úrovni, což je správný systém, ale potřebujeme, aby státní orgány to správně prosazovaly, jak řekla včera paní komisařka. Takže je třeba jasně říci, že každou vládu Volkswagen podvedl, ano. Ale teď je potřeba revidovat naše systémy a je potřeba nastavit dozor nad trhem na evropské i národní úrovni. Potřebujeme systém, který funguje, který nemůžeme eh, zajistit eh, sami, ale je potřeba ho zajistit pro eh, blaho našich spotřebitelů a ochranu veřejného zdraví. Feria, prego, dvě minuty per lei. Pan Faria, dvě minuty. Pane předsedo, paní komisařko, dámy a pánové, většina evropských států v tuto chvíli jak si bojuje s problémy, s problémy kvality eh, ovzduší a jiným znečištěním. Také mají problémy s dopravou, s městskou dopravou a chci říct, že to jsou problémy, které se týkají všech, všech eh, evropských občanů kteří žijí ve znečištěném prostředí. A je třeba si uvědomit, že spousta lidí umírá právě na následky tohoto znečištění ovzduší. A chci říci, že právě co se týče dopravy, tak samozřejmě, že dýzlové motory přispívají k znečišťování tomuto, tohoto ovzduší a je to problematické. A proto potřebujeme tento problém řešit. To znamená, že na politické úrovni jednoduše se nacházíme v problematické situaci a Evropská unie nebyla schopná zareagovat. To znamená, že v tuto chvíli evropští občané vidí, že nejednáme poctivě, že se nejedná poctivě, že ani velcí průmysloví hráči nehrají poctivě. Samozřejmě, že chceme být konkurenceschopní, ale neznamená to, že budeme jednat tak, jak jsme jednali do posava. To znamená, samozřejmě potřebujeme inovace, samozřejmě potřebujeme odpovídat na potřeby našich eh, občanů, potřebujeme zlepšit kvalitu života v našich městech, potřebujeme udržitelnější způsob života, potřebujeme obnovitelné zdroje energie, potřebujeme samozřejmě čistější životní prostředí a čistější energie. A je třeba si uvědomit, kdo jsou tedy našimi konkurenty a je naprosto neuvěřitelné a je opravdovou hambou pro nás všichni, že jsme nebyli schopni odhalit tyto skandály a tyto podvody dříve. Podívejte se, jakým způsobem jednali Spojené státy americké a jakým způsobem obvinili ty, kteří zatím stáli. Je velmi důležité, aby tento vyšetřovací výbor opravdu ukázal, kde je ta pravda a jaké jsou ty příčiny těch problémů. Musí tedy tento výbor i nadále pracovat, musí eh, přijít se závěry a hlavně musí přijít s tím, co je třeba změnit, aby se ta situace zlepšila také na úrovni daňové. A to je přesně to, co je třeba v tuto chvíli udělat. To znamená, že toto není ta Evropa, kterou chceme. Prosím, máte minutu, paní Konečná. Vážená paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové

před rokem eh, vznikl ten skandál Volkswagen a eh, stal se z toho skandál světového automobilového průmyslu rok po tom, co byl objeven, zjištěn ten podvod, nic se nestalo, kromě toho, že se vytvořila vyšetřovací komise. Žádné eh, opatření nebylo přijato komisí, členskými státy. Proč? Abychom respektovali co? No přece evropské normy na ochranu eh, spotřebitelů, na, ochrany, na ochranu zdraví spotřebitelů a již rok v podstatě je to podvod na spotřebitele, kdežto američani na tom inkasují peníze a my neustále znečišťujeme naše silnice. Potom pokračuje, vy sice zahájíte sankce proti těm státům, které homologovaly tyto vozidla. To je první krok. Ale co čekáte, když se podívám na francouzskou vládu, která chrání Renault, nejhorší znečišťovatel v Evropě? Proč? Aby garantovala, že již nebude Diesel Gates? No tak musíme zreformovat systém homologace motorových vozidel a musíme vytvořit Evropskou agenturu, která bude skutečně nezávislá a bude certifikovat motorové vozid, motorová vozidla a automaticky se budou stahovat ta vozidla, kde se zjistí podvod. A je to vaše vaše povinnost, abyste jednala. Děkuji. Lej. Prosím, máte slovo, paní von Storch. Paní komisařko, vážené dámy a vážení pánové, výbor funguje nyní již od března tohoto roku a vyslechli jsme technické experty, vstupce nevládních organizací a automobilového průmyslu a také bývalé komisaře. Já ještě jednou děkuji všem, kteří rychle přislíbili, že přijdou do výboru. Až na jednu osobu to vše velice dobře fungovalo. K výsledkům z mého pohledu je třeba jasně odlišovat mezi nelegálními odpojovacími zařízeními a zvýšenými emisemi eh, osobních aut na silnici. Ne legální odpojovací zařízení jsou, jak je již řečeno, nelegálně, třeba to trestat a legislativa s tím takto počítá. Je třeba ovšem pochybovat o tom, zda skutečně musíme a máme stavět na praní spouře Volkswagen. Podívejme se, co momentálně dělá italská firma Fiat, jak oni píšou média. Tady je třeba říci, že na to bychom se měli úřady velmi zaměřit a zanalizovat to. A nyní eh, mobilní měření eh, vlastně Eh, povede k tomu, že eh, nelegální odplivací zařízení jsou mm, nesmyslná nebo možné používat, patří do budouc minulosti a my jsme tedy takto eh, zvolili, myslím, velmi správnou cestu a pan komisař Tajany nás v tom podpořil. A dále. Odpovací zařízení z důvodu toho, že se chrání motor. To, že to bylo možné, to vlastně věděli pouze odborníci a široká veřejnost o tom nic netušila. A e, na výboru, myslím, vyšlo velice dobře najevo, jak výrobci to přeháněli s tím odpojováním za účelem chránění motoru. Ale musím si říci, je nutné, aby výrobci takovéto legální možnosti odpojení měny, protože při vysoce e, extrémně vysokých čínských e, teplotách či jiných extrémních podmínkách prostě musí být možné tu techniku toho motoru ochránit. A ještě jedna poznámka. Eh, obecně k práci výboru. Eh, měl jsem pocit, že mnozí členové tohoto výboru eh, měli pocit, že existuje jakási konspirace mezi komisí a automobilovým průmyslem proti ekologii a proti spotřebitelům a myslím si, že výbor jasně ukázal, že tak tomu prostě není. Děkuji mnohokrát za slovo. Pan Pauluči, na minutu máte slovo. Prosím, Massimo. Pane předsedo, práce eh, vyšetřující komise ukázaly jasně, že skandál Volkswagen je pouze eh, špička ledovce. Eh, nejenom, že používali, používali podvodně to zařízení, ale ještě více zatím stojí. Již v roce 2007 až mm, do roku 2011, tak na silnicích omise byly sedmkrát, osmkrát vyšší, než se testovalo v laboratořích při homologaci vozidel. To byla vážná, vážný, vážný podvod na našich občanech, na životním prostředí v našich městech a je to podvod ještě závažnější, protože již mm, tehdy existovaly technologie, mm, jak tedy eh, eh, kontrolovat emise NOx a vlastně tak docházelo k podvodům již při homologacím, obcházeli různé ty kontroly, nejenom v členských státech, ale je třeba proto mít normy, které budou přísnější a budou více chránit spotřebitele. Děkuji. Pan Zlotovský, prosím, máte slovo. Děkuji, pane Przewodniczący, Skandal, který stal se příčinou povolání tej komisji. Děkuji, pane předsedo. Tento skandal e, nám Eh, ukázal, že eh, jak je křehká důvěra občanů v evropské instituce Unie. Samozřejmě je, tady jde o ochranu spotřebitele a příslušné předpisy, které byly porušeny, ale zároveň jde o budoucnost eh, tohoto automobilového průmyslu, který je tak podstatný pro evropský trh a evropskou ekonomiku v řadě zemí. Bohužel zde eh, i to vzešlo z těch různých slyšení, je velice těžké to vyřešit, eh, protože zde, zde to je pravda, že Volkswagen eh, mm, mm, se choval úmyslně takto podvodně a já si myslím, že tato poslední etapa výboru EMIS eh, přinese odpověď eh, na to, kdo je zodpovědný a kdo má být potrestán, ale je třeba zabránit trvalé recesi evropského průmyslu. Děkuji. Nyní minutu má slovo paní Bermecho. Děkuji, pane předsedo. Zdá se to, že eh, to byla mm, mm, příliš velká opatrnost, eh, takže pořád váháme s přijetím závěrů, které se týkají dýzlových motorů. My velice dobře víme, že existence té manipulace s emisemi a ten rozpor mezi znečištěním vzduchu a tím, co slibují nové motory, to bylo známá, to byla známá věc, ale nikdo nic nedělal a ta slyšení s automobilovým průmyslem a s komisí eh, v podstatě nám ukázala ty různé kontradikce a to, že všichni se vyhýbají odpovědím, ale je jasné, že výrobci eh, velice ovlivnili eh, definice nových emisí a standardů, které třeba implementovat a v podstatě snaží se tu regulaci zneužít ve svůj vlastní prospěch. A je to pouze špička Eh, ledovce a v podstatě to ukazuje, jak velké firmy, monopoly determinují, určují evropské normy a Evropská unie, to znamená 100 eh, tisíce předčasných smrtí ročně kvůli kontaminaci eh, noxy a to je třeba, aby vyplynulo jasně z této zprávy. Děkuji a minutu má také paní Reda Julia. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Byli jsme eh, svědky toho, že tato, eh, tento výbor neměl dostatek eh, financování. Reakce komise na požadavky o dokumenty nebyla dostatečná. Dochází ke spožděním a aby situace byla ještě horší. Dostali jsme opravdu směšná vysvětlení, že některé dokumenty nebyly relevantní nebo byly příliš obsáhlé a proto nám je neposlali. Členské státy nám také neposkytují informace. Paní komisařko, je teď na vás, abyste vystoupila a poskytla nám informace všechny informace a nyní. Je třeba zdůraznit, že eh, Evropský parlament má eh, schopnost vyšetřovat. Bylo to zdůrazněno v minulosti. Máme zde pravidlo 198, a které nám dává možnost předvolat svědka. To bychom měli naplňovat. Děkuji, pan Štefanec, dvě minuty. Dámy a páni. Děkuji, dámy a pánové. Vyšetřovací výbor EMIS byl zřízený zejména ze dvou důvodů. Ten první je pravdivé popsání příčin, které vedly k tomu, že velké firmy mohly dlouhodobě a hrubě obcházet evropskou legislativu. Druhý důvod je téma obnovy poškozené důvěry evropského spotřebitele. Důkladné vyslechnutí všech aktérů má vést k tomu, aby předpisy v této oblasti byly jasnější, přísnější a více odrážely realitu. Při procesu tvorby nové legislativy tady je důležité říci, že jsme dosáhli pokroku. Shodneme se s emisí na tom, že kontrola emisí nesmí probíhat pouze v laboratorních podmínkách, ale zejména v reálném provozu. A dále jsme se shodli na tom, že pravidla musí eh, v rámci společného trhu platit pro všech stejně a všude stejně. Je třeba otevřeně říci, že ne všechny členské státy v této oblasti spolupracují, což celý proces zpomaluje a blokuje. Tato kauza má i další rozměr, který ještě není uzavřený. Tisíce evropských spotřebitelů se staly oběťmi. Zejmě tak v USA tam automobilka majitele odškodní sumou ve výši několika tisíc dolarů, ale v Evropě takovéto odškodnění tato automobilka i nadále odmítá. Pokud chceme v našich občanech obnovit důvěru v to, že Evropská unie stojí na jejich straně, hájí jejich práva, tak je třeba učinit vše proto, aby i Evropané dostali spravedlivé a přiměřené odškodnění. Naším záměrem není trestat a automobilový průmysl, ten je pro Evropu klíčový, a chceme ho podporovat zejména co se týče zavádění nových technologií a inovací. Evropská unie musí vytvářet pro automobilky stabilní prostředí, ale to, co od nich a od každého požadujeme, je dodržování dohodnutých pravidel. Děkuji. Děkuji. Minutu pan Ertuk Ismail. Děkuji. Pane prezi, předsedo, milé kolegyně a milí kolegové, poslední týdny, myslím, velice jasně ukázali, že vyšetřovací výbor je velmi potřebný. E, z dopasovaných slyšeních můžeme vyvodit tyto závěry. Myslím si, že Evropská komise odpovídá na naše otázky pouze tak, že se vyhýbá, velmi vyhýbavě, částečně vůbec ne. Evropská komise nezná svou vlastní legislativu nebo ji nechce znát a také neví, jaké má kompetence, respektive nechce vědět, jaké kompetence má. Zejména nápadné je to, jak členské státy Eh, implementují, respektive neimplementují legislativu. Já se ptám, jak je možné, že například ve sporu pro chladicí prostředek do aut Evropská komise i hned eh, přijde s postupem pro nesplnění povinnosti, ale v takovéto velké záležitosti u tohoto tématu, jako je směrnice z proschvalování typů, eh, vlastně 32 členských států to nedodrží ani nemá žádný problém, takže komise rozhodně spolu odpovědnost nese spoluvinu, neboť skutečně nebyla čina. Děkuji. Děkuji, minutu má slovo paní Gerling. Thank you very much. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat eh, zpravodajům za tuto průběžnou zprávu. Eh, nedává nám mnoho informací, ale samozřejmě eh, nám ukazuje určitý směr. A ukazují se zde dva proudy. Já jsem D, protože ehm, jsem zpravodajkou u příbuzné zprávy. A před třemi lety jsem začala mít eh, trochu eh, problém. Ukázalo se, že eh, na prezentaci generálního ředitelství Envy, že komise ví o tom, jaké nesrovnalosti existují mezi testy a aktuálním spotřebou automobilu. Já jsem si to tehdy uvědomila a říkala jsem si, že bychom měli zjistit, proč se něco takového děje. Pokud je o toto vyšetřování, Eh, moje, Moje hlavní obava je, že eh, nebude zajištěno, že na konci eh, tohoto nebudeme vědět, se politicky nepoučíme. Myslím si, že je to potřeba. Je potřeba vědět, co se stalo, proč se to stalo, proč jsme nejednali dostatečně rychle. Musí to vidět také naši občané. Musíme zajistit, abychom měli systém, který zaručí, že se to znovu nestane. Děkuji, pan Niedermayer, máte dvě minuty. Mnohokrát děkuji, pane kolego. Pani eh, vážení kolegové, během posledních let jsme se naučili hodně nejenom o Volkswagenu, ale také o prosazování evropské legislativy, o tom, jaké je rozdělování odpovědnosti mezi členskými státy a unii, anebo jak se chovají některé firmy. Eh, to, co jsme zjistili, bylo velice frustrující, ale v podstatě máme nyní možnost udělat věci lépe. Eh, nemyslím si, že by průmysl nemohl zlepšit situaci. Zkrátka jenom jenom potřebují jasná pravidla. Já si myslím, že eh, ukazovat na někoho prstem eh, v tuto chvíli není zásadní. Jde o to, abychom hleděli do budoucnosti. To je nejdůležitější. Měli bychom nejdříve pochopit ale základní fakta. A já bych některá chtěl zmínit. Za prvé si myslím, že pouze eh, automobily, které splňují pravidla, mohou být přivedena na trh. Musíme to zajistit. Pravidla eh, jsou řádně nastavená a eh, to je jediný způsob, jak se vyhnout ohrožení zdraví. Existují eh, technologie, které zajistí, že auta budou ekologická. Jak eh, se chovat v budoucnosti? Ehm, technologie se rychle vyvíjí a my to musíme sledovat. Eh, je důležité mít lepší testování v laboratořích, vydáváme se dobrým směrem, eh, musíme zajistit, aby podvody nebyly možné. V budoucnosti je nutné využívat nové technologické možnosti a mít také nezávislé testování. Domnívám se, že eh, toto selhání by nakonec mělo vést eh, k vítězství pro nás všechny, k vytvoření systému, který bude lepší pro všechny. Prego, un minuto. Děkuji, minutu, paní Šaldemóze. Stel. Tak for det. om snydesoftware... Děkuji. Skandál týkající se hm, těchto mechanismů, které byly použity, to nejde o to jenom, že to je podvod. To ohrozilo životy lidí. Po dlouhou dobu zde v podstatě velké množství emisí se dostávalo takto do atmosféry Eh, každý rok 72 tisíc lidí umře předčasně kvůli znečištění atmosféry a vzduchu a to je skutečný skandál. Lidé umírají a životní prostředí tím trpí. V naší vyšet v našem vyšetřovacím výboru jsme se snažili zjistit, proč je možné, že tento skandál nebyl zjištěn dříve. Já si myslím, že zdá se, že tady je systém, který selhal. Zjevně Nikdo nechce na sebe vzít odpovědnost, všichni si to vzájemně přehazují jako horký brambor. Jde o to kontrolovat eh, eh, motorová vozidla, která jsou problematická. Naše kontrolní systémy musí být

Děkuji, dvě minuty pan Gambus. Sí, muchas gracias. Ano, děkuji, pane předsedo, paní komisařko. 13. července my jsme jednomyslně odsouhlasili předběžnou zprávu a tak vlastně jsme splnili mandát, který jsme dostali eh, kvůli Dieselgate ve Spojených státech, což postihlo miliony aut na světě. A mm, zde eh, byl tedy vytvořena vyšetřovací komise, vyšetřovací výbor, který dostal mandát a dnes chceme, aby byla odsouhlasena tato zpráva. A jde o to, aby vyšetřovací výbor mohl to prošetřit důkladně, abychom eh, objasnili tento případ. Je to velice těžké. Věřte mi, eh, že my jsme členy i výboru pro průmysl a životní prostředí a víme, jak bojovat za tyto zájmy. Je to velice těžké a také víme, proto abychom opět zajistili reindustrializaci Evropy, tak musíme mít evropskou strategii, která bude chránit veřejné zdraví a životní prostředí, ale která zároveň bude podporovat vědu, výzkum, inovaci a výrobní průmysl. A byli jsme požádáni, abychom objasnili tuto situaci eh, a během mandátu komisaře Ferhojene, eh, tak eh, to eh, byly normy, které byly obcházeny a to vedlo k této situaci. A velice je pravda, že činnost našeho výboru je mm, velice stěžena tím, že komise nespolupracuje a chová se obskurně. Určitě je třeba se podívat směrem do budoucna, být transparentní a jednat jasně, třeba i pokud jde o tachografii a proto my chceme po komisi a členských státech a všech příslušných orgánech a aktérech, aby spolupracovali a respektovali princip loajální eh, spolupráce s vyšetřovacím výborem, tak aby se usnadnila její práce, tak abychom eh, se vyhnuli tomu, že opět se dostaneme do nějaké takové léčky, protože přece naší prioritou je chránit eh, blahobyt, zdraví a zaměstnanost našich občanů. Proto je třeba to prošetřit a zjistit, kdo je za co odpovědný a jít cestou růstu v tomto sektoru, který eh, eh, vytváří, který znamená Eh, v tom, eh, který vytvořil do posud 800 tisíc pracovních míst v Evropě. Děkuji a nyní minutu má slovo paní Dali. Komisáriu, Anna Elufta cittadini europei, Elufta. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní komisařko, každý rok tisíce lidí, tisíce dětí a onemocní kvůli tomu, že v našich městech je hodně znečištěný vzduch. Není to nic nového. Měli bychom mít eh, jasnou právní úpravu, ale která, to, eh, která tomu zabrání. Ale stále se to děje. Eh, neomezuje se to na jednoho výrobce. Máme zde více výrobců, kteří jejichž auta produkují emise, které jsou více než desetkrát vyšší, než by měly mít. Máme zde národní úřady, které nic nedělají proti takovýmto výrobcům, když porušují pravidla. Něco takového už nemůžeme tolerovat. Nemůžeme tolerovat situaci, kdy výrobci automobilů jsou eh, přesvědčeni o tom, že národní úřady eh, proti nim nezasáhnou. Není možné, aby si byli něčím takovým eh, jistí, jistí, aby obcházeli pravidla. Eh, je třeba, abychom eh, vydali doporučení tak, aby se tyto věci neopakovaly. Děkuji a nyní má slovo pan Van Minutu máte, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vyšetřovací výbor se shodne na tom, že vyšetřování jde správným směrem a také na to, že potřebujeme více informací od osob, kterých se to týká, ale tato schoda může rychle zmizet, až se dostaneme k závěrům a budeme hovořit o konkrétních opatřeních, která budeme, chtě, budeme chtít navrhnout. Jak se postavit ke vztahu mezi státem a průmyslem? k lobbystům, kterých jsou tisíce, a jak dokážeme zajistit skutečně čistý vzduch. Pane předsedo, myslím si, že existuje pouze jedno jediné řešení. Potřebujeme co možná nejrychleji vozidla bez emisí. Neexistují žádné čisté dýzly ani čisté benzínové motory. A to ať už s podvodným softwarem či bez něj. Pokud budeme používat například elektřinu, tady je budoucnost. Na to by měla komise vsadit, na auta bez emisí. Děkuji. Pane předsedo, komisaři, paní komisařko, nejdříve bych chtěl poděkovat a eh, zpravodajům eh, za dobrou práci. Je to shrnutí eh, práce za posledních šest Eh, měsíců výboru EMIS. Náš mandát ale ještě nebyl naplněn. Eh, ještě musíme udělat hodně práce. Existuje celá řada pochybností a také celá řada nezodpovězených otázek. A eh, tento parlament se těší na eh, konečná, eh, konečné závěry, ale k něm můžeme dospět jenom ve spolupráci s Evropskou komisí. Na schůzích eh, celá řada z nás obvinovala Evropskou komisi za to, že selhala při kontrole emisí. Není to ale celý obrázek. Evropská komise nejenom nejednala včas, ale Evropský parlament také ztratil hodně času při finalizování první právní zprávy k odpovídající legislativě. Členské státy eh, neučinily odpovídající kroky, aby zakázali odpojovací zařízení. Výsledek byl, že zákazníci eh, přestali věřit eh, výrobcům aut a lidé trpí zvýšenými emisemi. Je třeba zajistit, aby skupina Volkswagen eh, kompenzovala veškeré řidiče, kteří byli postiženi zvýšenými emisemi. Je třeba také vyzvat členské státy, aby penalizovali takovéto výrobce. Pane předsedo, eh, měli bychom se nyní soustředit na legislativní práci. Eh, měli bychom se eh, podívat na nové balíčky testování při skutečné jízdě. A máme půl roku na to, abychom vypracovali zprávu, která skutečně pomůže vytvořit nový rámec. A musíme zajistit, aby už nedocházelo k administrativním problémům. My jako Evropský parlament jsme zde proto, abychom chránili evropské spotřebitele a evropské občany před tím, aby, byli, aby se s nimi zacházelo jako do posud. Carlos. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, je v zájmu Evropanů, jejich průmyslu, jejich občanů, aby Evropská unie byla vedoucí v transformaci naší mobility k mobilitě inteligentní, která chrání zdraví, zlepšuje život a otevřuje nové možnosti konkurenceschopnosti. A myslím si, že EMIS v tomto měl velice pozitivní dopad. Evropská unie členské státy musí jaksi odejít ze své komfortní zóny, převzít odpovědnost, zejména také v oblasti kontroly. Je důležité, aby spotřebitelé měli transparentní a důvěryhodné informace. Tady je důležité, abychom také měli nějaké společné výzkumné středisko. A samozřejmě metody, jak se měří emise a technologie, které využívá evropský automobilový průmysl. To, ty se musí změnit, nebudou stejné. Víme, k čemu docházelo k podvodům, praktikám. Paní komisařko, je důležité, aby se technologie změnily, ale nestačilo. Je třeba vykořenit kulturu, která dovolila tu možnost podvádět. A to je ta cesta, eh, kterou ukazuje prozatímní zpráva a výbor EMI se o to bude snažit i nadále. Děkuji. Děkuji a nyní Catch the Eye. A Maria Grapín jako první připomínám, že je to minuta. Každý má minutu. Doamna komisar, vreau de la bun început să apreciez munca comisiei, așa la... Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych eh, chtěla říci, že výbor odvedl um, již nyní dobrou práci. Už zde zazněly některé věci, to myslím eh, zde bylo eh, opakováno. A srovnávaly se zde situace v USA a v Evropě. Já jsem zpravodajkou mé frakce a k, se související zprávě. Paní komisařko, nemyslíte si, že bychom nyní měli postupovat co nejefektivněji, nebo vy chcete čekat, až budou připraveny výsledky práce výboru EMIS? Já si nemyslím, že členské státy jsou lepší než Evropa, o to zde nejde. A jsou zde ale určité, e, určitá pravidla, e, Ehm, dodržová, která jsou dodržována jenom pokud někdo chce. Myslím si, že tak to nemůže fungovat. Musí být eh, pravidla jasně stanovená a dodržována. Je důležité zajistit ehm, spolehlivost pro spotřebitele, ale zároveň eh, neudusit eh, automobilový průmysl, protože ten musí dále inovovat. Samozřejmě je důležité dodržovat zákony, ale nesmíme zde mít přehnanou regulaci. Nesmíme zde ve zprávě jenom znovu a znovu ehm, zdůrazňovat Volkswagen Volkswagen. Jsou zde i eh, jiní výrobci, kteří dělali chyby. Děkuji. Nyní má slovo paní Šulin. Minutu. odbor za mě... Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Výbor EMIS společně s Evropskou komisí převzal velmi důležitou úlohu v rámci tohoto vyšetřování. Je více než zjevné to, že v Evropské unii máme velice špatný dohled nad trhem v automobilovém sektoru skandál Volkswagenu jistě není jediný. A to se projevuje právě na tom, že odpovědací zařízení vlastně už dovolená nebyla a užívají se nelegálním způsobem. Na našich silnicích ovšem jezdí mnoho takovýchto vozidel i nadále. Emise, jejich kontrola, to je důležitá úloha pro nás, pro všechny. A proto je třeba velmi přísně reagovat na takovéto skandály a jasně pojmenovat odpovědné osoby a uvalit na ně sankce. Navzdory zákazu odpojovacích zařízení stále ještě existuje příliš mnoho výjimek pro použití takovéhoto typu zařízení. To musíme rychle dořešit. Je důležité, aby výbor EMIS a Evropská komise spolupracovali s členskými státy v rámci vyšetření a řešení této situace, nebo jde v neposlední řadě hlavně o důvěru spotřebitelů. Děkuji. Pane předsedo, já si myslím, že zde se ukazuje, že že konkurenceschopnost německého průmyslu má i stinnou stránku. A je zde určitý negativní aspekt. A v roce 2015 jsem požádal o vyšetřování této věci, aby bylo zjištěno, co se děje ve Volkswagenu a u jiných výrobců. Reakce komise byla, že v jiných členských státech už byly provedeny studie. Proběhly tam snahy nějak zmanipulovat výsledky emisních testů. Já si myslím, že je potřeba, aby e, tam, kde to bylo zjištěno, došlo ke skutečně silným postihům. Máme zde výbor EMIS, vyšetřovací výbor, a to je určitá příležitost pěkně si posvítit na automobilový průmysl. 2. března 2017 budou mít lidé možnost jasně vidět, zda jsme byli úspěšní nebo nikoli. Blanko, eh, ano, zde můžeme říci, že to je kolektivní selhání. Selhání na straně těch, kteří se snažili podvádět eh, a měli na to mechanismy, podváděli komisi, členské státy, občany, Eh, tak, a protože to byl podvod. Je to selhání komise, protože, jak řekla paní komisařka, v podstatě ta, ta norm, ty normy byly dost flexibilní, nabízely různou interpretaci a v podstatě nebyly tedy přijaty ale nové normy, nové regulace, tak, aby se komise vyhnula eh, tomuto. A potom selhání členských států, poněvadž příslušné národní orgány eh, mají povinnost kontrolovat a mají povinnost i prošetřovat, proto aby tento typ situace, eh, proti eh, které, eh, situace, která postihuje životní prostředí občany, aby se to neopakovalo. A je třeba vzít toto na vědomí, protože do budoucna je třeba, aby tyto věci se neopakovaly. My zde hovoříme přece o našem zdraví, hovoříme zde o životním prostředí, ale také hovoříme o průmyslu. Průmyslu, který tvoří pracovní místa a takovéto věci, takovéto podvody, ty vůbec nepomohou průmyslu, poněvadž pak je podezírán. Děkuji, děkuji, Jose. E, nyní minutu má paní majster. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Výbor zcela zjevně ukázal na některé záležitosti a přinesl i další výsledky, které jsou podle mě dobré. Například jedna věc, schrnuto, Volkswagen mohl, a je to zjevné, překračovat tu normu 18 mg NOx, respektive dosáhnout tuto normu v formy pomocí svých aut pouze tak, že použil podvodný software. je samozřejmě trestné odsouzení hodné. V Evropě je ta hranice mnohem vyšší. A zdá se, že všichni věděli o to, že tady že se používal velice vysoký tolerantní faktor, takže tam bylo asi 600 mg místo 180 mg, asi to třikrát více. To tedy znamená, že právní situace je pro automobilový průmysl jiná v Evropě než v USA a také pro držitele aut. My se musíme snažit snížit emise skleníkových plynů CO2, ale také musíme zajistit, abychom měli méně škodlivin a čistší vzduch. Musíme mít tedy rámcové podmínky, které dovolí průmyslu vytvářet realistické produkty a zároveň musíme spotřebitelům poskytnout, abych tak řekla, zdravá auta. Musíme jednat co možná nejrychleji a samozřejmě musíme zavést i měření emisí v reálném provozu. Děkuji. Děkuji, minutu má pan Kaputo. Děkuji, pane předsedo. Opět zde jsme zjistili, jakou má základní roli, zásadní roli Evropská unie v ochraně životního prostředí. Zde, e, ať je to v oblasti e, dohadování v Paříži například, nebo ať jde, po, pro ET, ať jde o ETS a podobné kauzy. Ale to znamená povinnost taková to vůči role sebou nese odpovědnost. Náš parlament proto musí vyslat silný e, signál, že musíme velice rigorózně přistupovat k vyšetřování, aby, eh, Evrop, aby svět si nemyslel, že Evropa porušuje své vlastní předpisy. Je třeba mít tedy odvahu toto odsuzovat, kritizovat i kritizovat chování při přijímání opatření eh, proto, aby mm, mm, předpisy, které máme, byly aplikovány rigorózně. Zde i toto eh, zde i eh, jaksi důvěryhodnost Evropy hodně závisí na tomto vyšetřování. Nyní minutu má eh, pan Kuhn. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo než budeme mít bezemisní eh, vozy eh, na našich ulicích, eh, ať už vodíkové nebo elektrické, musíme nějakým způsobem naložit se současnou situací a snažit se nalézt technické řešení, aby ty hodnoty týkající se CO2 a NOx byly dodržovány. Je důležité, abychom při schvalování typů zdůrazňovali především to, aby ehm, eh, zařízení odpovídala euronormě 6. Je eh, možné při testech mít 80 mg NOx v Německu. A samozřejmě můžeme také eh, reagovat na ehm, americký trh, tam mají 70 mg na míli je možné mít eh, Blue Motion technologii nebo Blue Moon, ale tyhle ty eh, plyny NOx se potom eh, navazují a mění se v mm, močovinu. Tím dochází k řešení této situace. Já si v každém případě myslím, že musíme mít eh, způsob, jak řešit tuto věc. Eh, je potřeba mít eh, kontroly a testy. Je třeba řešit také samozřejmě ehm, emise při skutečné jízdě. Ať už při rychlosti 130 nebo 70 km za hodinu. Tam je samozřejmě velký rozdíl, pokud jde o emise. Je nutné, aby to bylo kompenzováno novými technologiemi a to je tedy možné řešení. Do roku 2017 nebo do roku 2019 může být, mohou být emise 168 mg NOx skutečně při jízdě a e, do roku 2021 129 mg. To musí být náš cíl, protože jinak budeme mít ve městech tak strašný vzduch, který bude škodit našemu zdraví. Děkuji. Ano, poněvadž kolegové si vedli výborně, tak my jsme i Eh, vám tedy dali eh, dvojnásobek času, máme, eh, jsme v předstihu, tak se ptám tady v sále, zda ještě někdo by chtěl slovo. Ne, takže nyní má slovo paní komisařka Pěnkovská. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, já chci poděkovat vám všem, dámy a pánové, za tuto rozpravu a myslím si, že e, to byla velice upřímná diskuze. E, nemám pochyb o tom, že náš cíl je společný, to znamená zcela odhalit ten skandál e, s podvodnými zařízeními, tak abychom z toho vyvodili ty nejlepší závěry a pokračovali vpřed naše principy musí znamenat, že se budeme chovat transparentně všichni. Chci zúraznit, že já udělám vše, co bude nezbytné, potřebné a využiji mandát a pravomoci komise, tedy jako regulačního eh, orgánu a jako strážce smluv, tak abychom opět obnovili důvěru v zákonnost a v průmyslu. Průmyslu. Upřímně, já nechci, abychom tady na sebe ukazovali prstem a vyněli se. Ne, jsem poslední z těch, kteří by si to přáli, ale musím říct si nahlas, že nemohu říci, že eh, stoprocentně, že i ostatní výrobci to dělají. Nechci je vinit, protože nemáme na to důkazy. Máme mm, různé zde mm, já rozesílám pořád dopisy členským státům a členské státy by eh, měly eh, to odhalovat. Já nemám žádné pravomoci. Někteří hovoří o tom stahování vozidel v EU, ale já nemám žádný základ pro to, žádný právní základ pro eh, takovéto kroky. Já souhlasím, že to je zvláštní, že v některých členských státech vidíme, že je to obligatorní stahování vozidel, v jiných je to dobrovolné. To se mi nelíbí, to by tak nemělo být. Ale opět, opakuji, já si myslím, že členské státy skutečně eh, musí eh, pochopit, že musíme skoncovat s těmi minulými praktikami, že se musí chovat transparentně, poskytovat veškeré technické, příslušné, relevantní informace, které potřebujeme a mm, musí eh, se zavázat, že mm, opět obnoví důvěru v trh. A mm, samozřejmě já potřebuji závazek od členských států, ale i od vás, že skutečně se nám podaří vytvořit efektivní systém homologace motorových vozidel a to musím říct jasně. Já to tady nedělám jako něco proti průmyslu. Ne, naopak, já jsem komisařkou odpovědnou za průmysl a já skutečně udělám vše, co je potřebné, aby mohl vzkvétat tento průmysl, být konkurenceschopný, respektovaný, ale já si myslím, že i průmysl e, to tak chápe. A já musím být tvrdá. Musíme být tvrdí, přísní a nároční e, na průmysl. Chtěla bych využít této krize a já doufám, že to je náš společný cíl. Proto, abychom eh, připravili lepší legislativu, abychom měli efektivnější dohled nad trhem, efektivnější struktury, tak, aby průmysl skutečně začal se vyvíjet novým směrem, k, směrem k lepší výkonnosti, mobilitě. A já nechci, abychom se tady vinili vzájemně, ne házeli na sebe odpovědnost, to nikam nevede naše podpora a naše angažovanost určitě pomůže splnit tyto cíle, poněvadž eh, nadešla ta správná chvíle a je třeba, abychom to využili pro budoucnost našeho průmyslového průmysl, našeho, našeho automobilového průmyslu. Děkuji. A nyní zpravodajové mohou zareagovat, eh, takže nejprve Pavlo Salba Bidegain. Děkuji, děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Já chci poděkovat všem, kolegům za příspěvky a chci poděkovat a zopakovat ty eh, eh, slova díků panu Gerbrandimu za vynikající práci, kterou děláme společně a já doufám, že to tak bude pokračovat i ve druhé části této zprávy. Někteří kolegové si eh, stěžovali na to, že tato zpráva není dostatečně ambiciozní, že nemá dostatečný obsah, ale připomínám, že jde o průběžnou zprávu a my jsme rozhodli, že to bude zpráva čistě technická, faktografická. Panu Dancovi bych řekl, že my mezi sebou nebudeme se dohadovat přece, to občané od nás neočekávají, že bychom se tady dohadovali, hádali, ne Naopak, společně musíme eh, zjistit pravdu. A co je důležité? Společně musíme přijímat návrhy proto, abychom zabránili podobným eh, událostem do budoucna. A, milí kolegové, my si nemůžeme dovolit, aby to byla zpráva proti průmyslu, aby to byla zpráva proti zaměstnanosti. Naopak, eh, musí to být zpráva ve prospěch životního prostředí, Musí to být zpráva ve prospěch průmyslu, automobilového průmyslu a musí to být zpráva ve prospěch zaměstnanosti. Děkuji všem. A druhý zpravodaj, pan Gerbrandy, prosím, také máte dvě minuty. Thank you, Mr. Chairman. I... Děkuji, pane předsedo. Jsem přesvědčen o tom, že toto byla velice povzbuzující diskuze. Byla to diskuze, která se netýkala průběžné zprávy, protože ta byla omezená kvůli postupům, ale e, šlo zde především o současné současný stav vyšetřování naší komise. Já si myslím, že to bylo povzbuzující, protože jsem zde viděl skutečně společný, e, společné chápání tohoto problému. To společné chápání nutně nevede ke stejným závěrům, ale to právě bude výzva pro eh, mě a mého kolegu Pablo Zalbu, abychom, abych se nám na konci podařilo sjednotit parlament za společnými závěry. Ale myslím, že jsme na správné cestě. E, jsme ale jenom v půlce cesty. E, je stále hodně věcí, které budou muset být e, vyšetřeny a musíme najít také další důkazy a informace. Chtěl bych zdůraznit dvě věci. Kolegové jste hovořili o celé řadě odpovědností. Zdá se ale, že e, nikdo konkrétní odpovědný není. Není to Evropská komise, nejsou to členské státy, nejsou to um, e, úřady členských států. A to, má, to je pravděpodobně ten hlavní problém. Já si myslím, že když se do toho e, lépe podíváme, budeme schopni z toho vyvodit závěry pro budoucnost. Nejenom pro automobilový průmysl, ale také pro další oblasti politiky. Myslím, že kolega Ivo Belet řekl, že když se podíváme na odpovědnosti, potom a celá řada věcí souvisí s neschopností členských států převzít odpovědnost. A já si myslím, že to je velice důležitá věc, která vyplynula z rozpravy. A celá řada lidí hovořila o ukazování prstem já se domnívám, že v politice v dobře fungující demokracii je politická odpovědnost zásadní. A to může znamenat ukazování prstem, pokud je to nutné. Já se toho nebojím, ale zároveň se na to netěším, ale je to důležitá součást demokracie, je to to, na čem v Evropě pracujeme, takže pokračujeme s tím. Děkuji. Děkuji a děkuji všem řečníkům, zpravodajům, paní komisařce Děkuji všem za velice fundovanou rozpravu a e, zítra e, budeme hlasovat o tom, této zprávě, takže teď přerušuji a budeme pokračovat ve 12.30.